Dobrý den, dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Všechny zdravím, jak jste v jednacím sále, tak zdravím také i další účastníky této schůze. Myslím si, že můžeme zahájit dnešní schůzi. Chci eh, informovat o hlasování. Zahájíme nejprve hlasování. Mám několik informací, které se týkají tlumočení. Využíváme eh, platformu Interakcio a tlumočení v těchto jazycích francouzština, němčina, italština, angličtina, řečtina, španělština, portugalština, čeština, maďarština, lotiština, polština a slovinština. E, pokud chcete vystoupit, musíte být předtím zapsáni na seznam řečníků. Prosím, vždycky si vypněte svůj mikrofon, pokud nemluvíte. Všichni účastníci e, mohou sledovat toto jednání buď eh, v tom rámci poslechu, anebo přes web streaming. Pokud by bylo spojení špatné, tak požádáme pasivní účastníky, aby se odpojili a sledovali to pouze přes ten web streaming. Nyní mi dovolte několik informací, které se týkají hlasování. Všichni, kteří chtějí hlasovat, musí eh, se řídit všemi pravidly, které jste obdrželi. I když jste zde přítomni, takže nemůžeme hlasovat jiným způsobem. I pro ty osoby, které jsou zde přítomné, musí všichni dodržovat ten protokol. Eh, Sundala jsem si roušku, aby mi bylo vidět na ústa kvůli tlomočení, říká paní předsedkyně. Takže bod 3. Schválení zápisu ze schůzí. A můžeme zahájit hlasování. Nejprve musím ověřit, zda jsme usnášení schopni. Potřebujeme minimálně 14 eh, účastníků, 14 poslanců, kteří jsou buď v jednacím sále, anebo jsou připojeni na dálku. Je nás dostatečný počet? Poprosím vás, abyste buď zvedli ruku nebo stiskli příslušné tlačítko, pokud jste. Ano, takže jsme usnášení schopni. A teď bych chtěla vyslat, eh, pardon, vyzvat všechny poslance, abyste, vy, abyste zaslali do příslušné schránky Ample Vote Box eh, vyplněný hlasovací lístek. Jak bylo dohodnuto, nebudeme hlasovat o rozpočtových eh, pozměňovacích návrzích, ale dáme to rovnou výboru pro rozpočet. To je dost taková výjimečné rozhodnutí, které souvisí s tím, jak se teď vlastně zhoršil ten proces hodnocení tento rok. E, komise provedla ta hodnocení příliš takovým stručným způsobem, bylo to stručné, příliš vágní. E, často se hovořilo pouze o právním základu a e, Někteří členové, včetně mě, jsme sice byli v kontaktu s právní službou komise, která byla velice proaktivní a já bych jim také chtěla poděkovat za dobrou spolupráci, tak stejně e, jsme vlastně často nebyli schopni kontaktovat komisi pro různé poradenství, e, takže jste eh, nedostali pokyny nebo nějaká vodítka s tím, jak byste své návrhy v pilotních projektech mohli nějak zlepšit. Celkově jsme tedy domníváme, že hlasování v našem výboru není dostatečně objektivní. Skutečně doufám, že příští rok se ta situace už bude lišit. Doufejme. Eh, hlasovací část eh, skončí ve 14.45 a hlas, výsledky hlasování budou eh, rozeslány e-mailem. Teď ještě žádá o slovo pan Bislor. Děkuji. Já jsem se pouze hlásil asi omylem, ale každopádně vás při této příležitosti alespoň všechny pozdravím a poděkuji. Also the opening... Ano, děkuji. A chci říci, že také zahájení konečného závěrečného hlasování a ukončení tohoto hlasování budete, eh, získáte e-mailem a také všichni poslanci získají e-mailem výsledek toho závěrečného hlasování. so now we move to item. Uh... Takže teď se dostáváme k bodu 8, to znamená změna nařízení, pokud jde o zavedení zvláštních opatření pro řešení krize COVID-19. Koordinátoři se rozhodli, že tedy já jsem měla tu čest být zpravodajkou Jedná se už o druhou revizi tohoto nařízení, které se týká Fondu Evropské pomoci nejchudším osobám. Souvisí to také s, posky, s pomoc různými eh, s balíčkem pomoci Evropské unie, který byl schválen. Já už jsem také vysvětlovala, že jsem byla eh, srozuměna a spokojená s návrhem komise, trochu jsem ho vylepšila a také v souladu s pozicí EMPL, která se týká iniciativy REACT-EU. Stínoví zpravodajové eh, jsou zřejmě podobných názorů, doufám minimálně. Já jsem rovněž velice pečlivě pročetla předložené pozměňovací návrhy a některé upravím do podoby kompromisních pozměňovacích návrhů. 1. října bychom rádi schválili tuto zprávu a jednání bychom zahájili rádi co nejdříve. Nejprve dám slovo našim stínovým zpravodajům. Každý budete mít dvě minuty. Nejprve pan Kasa, prosím. Děkuji, děkuji, paní předsedkyně. Já bych nejprve chtěl poděkovat vám, paní zpravodajko, za vaše pozměňovací návrhy, a která, které, eh, a vaše práce skutečně ulehčila tu naši společnou práci. Chtěl bych také poděkovat všem kolegům za jejich další podněty, které jsme všechny pečlivě proskoumali. Zatím tedy nemáme žádné velké otazníky nebo obavy. Můžeme eh, zřejmě pod... Eh, můžeme posuz, podpořit pětku, šestku, dvanáctku, také to, co se týká e, znevýhodněných skupin. Také musíme zdůraznit, že ekonomický pokles bude mít výrazné silné dopady e, na společens, na spole, bude mít výrazné společné, e, společenské dopady. A musíme tedy řešit tyto dopady na sociální realitu. Nesmíme tedy zapomínat na ty nejchudší osoby. Také přemýšlím o přelodložení pozměňovacích návrhů v tomto duchu. Co se týče pozměňovacích návrhů, které vytváří ty minimální Prahy, tak jsem si, jsem, věd, jsem si vědom toho, že to už vlastně je v součástí legislativy nebo té iniciativy React EU, takže doufám, že i zde to bude mít podporu. Paní předsedkyně, těším se na diskusi o kompromisních pozměňovacích návrzích a jsem také e, přesvědčen, že toto velice rychle budeme schopni dokončit. Děkuji, pane Kaso. Nyní pan Benefej za SAD a pan Benefej bude hovořit přes internet. Prosím, máte slovo. Yes, hello. Unfortunately... Ano, děkuji.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 Pane Pislaru, můžete hovořit. Ano, děkuji za slovo. Chtěl bych eh, všechny pozdravit. Jménem Renew Europe chceme říct, že jsme velice rádi s tím, jak pokračuje tato věc. Chtěla bych podě- chtěl bych poděkovat zpravodajce i kolegům za vynikající práci. Jak už jsem říkal před eh, určitou dobou, mm, podpora, pomoc nejchudším osobám, to je jedna z velice důležitých iniciativ a je důležité, aby se to vlastně dělo na té nejnižší úrovni, aby to tam mělo v praxi dopad. Komise připravila návrh, Evropský parlament ukázal, že jsme schopni velice rychle reagovat, rychle pracovat. Je zde pouze jedna věc, na kterou vás chci upozornit, už to vlastně zmínil pan David Kasa, to je ten minimální práh 3%, to by mělo být v textu, to musí být v tom textu, aby to právě bylo v souladu s tou legislativou, s tou iniciativou React EU. Takže to je zásadní. Uh, je, eh, myslíme si, že by to mělo být v tom konečném textu a ve výboru re, regi bylo asi 37 lidí eh, pro. Trialog začíná dnes. Myslím si, že celkově zde jsme ve shodě s tím, že by Evropská unie měla přinášet výsledky v této věci. Děkuji, pane Pislaro. Nyní pan Rail za, ID, za ID. Děkuji. děkuji, paní předsedkyně koronavirová krize má velké ekonomické důsledky. Jde o velké insolvence podniků, zkrácenou pracovní dobu, finanční potíže, ztrátu pracovních míst a lidé se dostávají do chodoby a nejistoty. Nesmíme zapomínat, že v takovéto situ- ta situace řady lidí se za posledních 20 let zhoršovala. Uh, a současná politika k tomu přispívala. Například v Belgii od roku 2000 docházelo ke zdvojnásobení některých problémů. V Německu se to strojnásobilo. Teď je to 1,6 milionu lidí, kteří jsou odkázáni na potravinovou podporu. Studie nyní hovoří o 9 milionech pracovních míst. Řada podniků už zkrachuje bez státní podpory okamžité. A v takové situaci se nacházíme. A jak se vytváří blahobyt? Blahobyt se vytváří prostřednictvím pracovních míst. A to je ta zásada. Potřebujeme bezpečná pracovní místa, kde dochází ke tváře, vytváření pracovních míst a EU zatím zavádí zelené cíle, zelené dohody a tak dochází ke zničení automobilového průmyslu i ocelářského průmyslu. Samozřejmě můžeme ho vyrábět bez uhlí, ale je to velice obtížné. Takže dochází k ničení pracovních míst a to v době, kdy jsme v největší krizi od 30. let. Samozřejmě, že potřebujeme fond na obnovu pro tu naší zcela zničenou infrastrukturu. Musíme investovat do kolejí, do silnic, do zdravotnických systémů. Skutečně máme tolik práce, takže bychom skutečně měli začít řešit ty skutečné problémy a vytvořit blahobyt v Evropě. Děkuji. Děkuji, nyní paní Langensiepen, zelení. Vážená paní předsedkyně, vážení kolegové, my vítáme všechny ty pozměňovací návrhy předložené napříč parlamentem. Myslíme si, že je zde dostatek prostoru pro dobré kompromisy. My jsme předložili řadu pozměňovacích návrhů, kde zdůrazňujeme nadcházející. Jsou feminizace chudoby a situace ohrožených osob a význam zapojení relevantních nevládních a neziskových organizací a dalších místních aktérů pracujících v terénu aby poskytovali data o stavu chudoby. Zdůrazňujeme potřebu udržitelného sociálního obnovování a také obnovení plateb pro nevládní a neziskové organizace co nejdříve. Těšíme se na naše vyjednávání a děkujeme paní zpravodajce za její práci. Děkuji. Děkuji, paní Langenzípen. Nyní paní Rafalská, EKR. Evropský Fundusz Pomocy najbardziej potrzebującym jest instrument. Fond pro ty nejohroženější je nástroj, který již funguje dlouhou dobu a podporuje lidi, kteří se nachází v situaci chudoby. Více než 13 milionů lidí má prospěch z tohoto fondu a 4 miliony z nich jsou děti mladší 15 let. Všichni jsme si velice dobře vědomi toho, že v situaci, která vznikla na základě pandemie, ta hospodářská krize, o které mluvili předřečníci, tento problém související s chudobou se prostě jenom zhorší. Chudoba se prohloubí také v jednotlivých zemích. Práce na nařízení na změnu FEADu zatím šla správným směrem. Byla tam doplněna flexibilita, která umožní členským státům, aby byly efektivnější při své implementaci podpory během pandemie. Všechny pozměňovací návrhy, které jdou tímto směrem, budou mít naši podporu. Byly předloženy pozměňovací návrhy, které buď vyjasňují nějaké body, a nebo jasněji ukazují, kdo se nachází v situaci chudoby a nebo odkazují na ty finanční záležitosti, o kterých jsme již hovořili. Takže EKR je pro maximální flexibilitu v této věci. Musím přiznat, že aspekt vztahující se k genderu a vyhodnocení související s genderem je pro mě dost překvapivé, protože ten fond sám o sobě je fondem na uh, podporu těch, kteří jsou nejpotřebnější. Takže naším východiskem by měla být materiální situace jednotlivce. Já samozřejmě nespochybňuji tu myšlenku feminizace chodoby. Ženy se často nacházejí v horší situaci, ale tady skutečně by to měl být ten hmotný materiální faktor, který by tady měl být rozhodující a ne gender abych někdo nebyl na tomto základě diskriminován, protože jsou žena nebo dívka. Takže pro mě to skutečně klíčové kritérium je materiální situace a příjem a to si myslím, že musíme zachovat v té zprávě. Budeme se tady samozřejmě snažit o kompromisy, podpoříme ty pozměňovací návrhy, které zlepšují toto nařízení a těším se na naši další spolupráci a chtěla bych poděkovat i kolegům za spolupráci a děkuji paní předsedkyni. Ano, mnohokrát děkuji paní Rafalská a nyní pan Guzmao za GUE. Eh, eh, eh, děkuji, děkuji, paní předsedkyně. My navrhujeme několik pozměňovacích návrhů ale myslím, že toto stanovisko jde správným směrem, pokud jde o využívání daného nástroje. V souladu s tím, co říkali již ostatní, my chceme zdůraznit, že toto je krizový nástroj a Evropský sociální fond a hodnoty, které hájíme, musí pracovat proto, aby se vypořádali s chudobou. To je jeden z našich hlavních cílů. A myslím, že je to velice důležité pro ty poslance, kteří pracují na těchto oblastech a kteří jsou také v tomto výboru. Je třeba, aby se snažili o evropský přístup k boji proti chudobě. A nesmí to se stávat jenom z politik proti chudobě, ale i z hospodářské, sociální politiky, politiky sociální podpory protože chudoba samozřejmě je mnohostraná. Samozřejmě ty nástroje jsou potřeba, jsou zásadní, stejně jako jiné krizové nástroje, ale ale eh, musí tam být ten strukturální základ takže na to bych chtěla upozornit. Jak jsem říkal, předložili jsme nějaké pozměňovací návrhy, ale myslím, že jsou v souladu s tím, s tou obecnou linií. Nyní paní Rondinelli. Grazie, presidente. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den. Já bych na úvod chtěla říci, že tato pandemie pouze zostřila tou sociální krizi, kterou naše hnutí pět hvězd již dlouhodobě zdůrazňuje. Především jde o chudobu, do které upadá stále více lidí. Domnívám se, že je zásadní, aby zdroje z FEADu byly okamžitě dostupné tam, kde jsou potřeba. Myslím si, že eh, i ta dnešní eh, diskuse Eh, toto jasně zdůrazňuje. Je třeba, aby členské státy a Evropská komise jednali co nejdříve, tak aby se ta pomoc dostala k těm, kteří pandemii trpí nejvíce. Myslím si, že bychom eh, měli apelovat na členské státy, aby část těchto eh, prostředků Eh, si eh, převedla na tyto účty, na tyto účely, ale důležité také je přesně zmapovat, kde je té chudoby nejvíce, tak aby ty politiky a ty jednotlivé kroky byly na tyto skupiny co nejvíce zacílené. Do toho je třeba zapojit organizovanou občanskou společnost, dobrovolníky, občany, orgány, to znamená eh, především všechny ty lidi, kteří se v první linii setkávají s těmi eh, nejchudšími a kteří vědí, jak nejlépe proti tomuto jevu bojovat, protože si takovéto jevy v Evropské unii nemůžeme dovolit. Děkuji. Now, Madame Sander asked for... Nyní paní Sander požádala o slovo, prosím. Madame la présidente, Děkuji. Ano, paní předsedkyně, vážení kolegové, covidová krize značným způsobem zvýšila počet eh, obyvatel, kteří žijí v ekonomické nejistotě. Ta situace je skutečně výjimečná a potřebujeme také výjimečné kroky, výjimečnou reakci. Evropská pomoc eh, těm nejchudším je naprosto eh, zásadní především eh, pro různé eh, nevládní asociace a spolky, které vykonávají každodenně velice eh, náročnou a důležitou práci a v mění v této krizové situaci se ukazuje, jak jsou důležité. Proto je třeba zachovat výši prostředků do tohoto fondu, tak abychom pomohli těm nejzranitelnějším a nejchudším občanům a je třeba je dát eh, členským státům eh, pro ta následující léta k dispozici. Jsem ráda, že ta zpráva je zde projednávána, myslím si, že je vyvážená, ambiciózní, odpovídá požadavkům a chtěla bych za ní poděkovat jak eh, zpravodaj, tak, zpravodajce, tak jejímu týmu. Děkuji mnohokrát. A teď eh, pan Loris Di Pietrantonio z Evropské komise, který by měl být s námi spojen na dálku. Prosím, máte slovo. Pane Di Pietrantonio, prosím, zmáčněte speak button. Slyšíte mě? Ano, slyšíme vás. Omlouvám se, já jsem na interakci poprvé. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji výboru pro zaměstnanost a sociální otázky za tuto eh, diskusi a také za velice dobrou zprávu připravenou k tomuto tématu. Eh, ta krize je samozřejmě eh, celá Eh, evidentní. Je také evidentní, že nejvíce eh, jí trpí nebo nejvíce na ní doplácejí právě nejchudší občané a jsme eh, velice rádi za vaši zprávu. Také jsme provedli určité kontroly, pokud jde o členské státy. Členské státy na tuto věc rovněž upozorňují, že by se to mělo řešit prioritně a budeme z React EU přesunovat prostředky do FEADu již eh, v roce 2021 to bude poměrně eh, velký objem prostředků. Nicméně ta situace se v jednotlivých členských státech liší a my samozřejmě musíme dodržovat zásadu flexibility, což je v duchu React EU. Jehož cílem je eh, napravit současnou situaci. A samozřejmě také členské státy budou muset postupovat flexibilně, až budou transfery do fondu FEAT eh, implementovat. Nicméně děkujeme vám všem za spolupráci a těšíme se na spolupráci další. Děkuji, děkuji všem za podporu, děkuji stínovým zpravodajům a dalším členům, kteří se této diskuse zúčastnili a jsem si zcela eh, jistá tím, že dospějeme ke kompromisům, které učiní prostředky s FEADu ještě dostupnějšími pro ty nejchudší. 1. října se bude hlasovat v M, výboru EMPL a také na plenárním zasedání. Dalším bodem na pořadu eh, jednání je eh, problematika eh, chudoby nebo nedostatečné eh, životní úrovně lidí, kteří eh, pracují. Spravodajkou eh, je paní Özlem Demirel a máme zde 480 pozměňovacích návrhů, což je poměrně hodně, takže prosím paní Demirel, řekněte nám k ním něco. Ano, děkuji paní předsedkyně. Skutečně, jak jste říkala, máme poměrně dost pozměňovacích návrhů k této důležité zprávě, které máme před sebou a podle plánu to má být schváleno 11. října. Nejprve se ale eh, chci obrátit na sekretariát EMPL a poděkovat v této obtížné době, protože ta krize COVID-19 také způsobila určité technické potíže, jak kolegové, alespoň stínoví zpravodajové, vědí, že máme problémy získat místnosti pro setkání stínových zpravodajů a podobně. Ale jsem velice optimistická, protože už teď pracujeme na různých kompromisech, které ty, tu zprávu ještě rozpracují, tak aby byla ještě lepší, než byla již v tom návrhu. Uh, a které ještě doplní tu zprávu právě i s ohledem na ten předchozí bod na pořadu jednání COVID-19. Tato krize velice jasně ukazuje, jak důležité je téma práce a sociální záležitosti. Jde o téma chudoby pracujících, jde o to snížit ty nerovnosti, které máme v Evropě, v členských státech samotných, anebo i ve vzájemném srovnání mezi členskými státy. A bohužel je tomu tak, že už teď na tomto velice bohatém kontinentu musíme vnímat i rozšiřování chudoby a ta situace se nyní zhoršuje a my se tedy snažíme nějak zohlednit již tu současnou krizi v tomto dokumentu a její dopady. Mě velice mrzí, že předsedkyně komise paní von der Leyen v, té své, v tom svém projevu, který byl velice podrobný a velmi dlouhý, že tam věnovala málo pozornosti, málo prostoru tomuto tématu chudoby a chudoby pracujících. Protože skutečně je důležitá ta otázka, jak se vede zaměstnaným pracujícím a různé výbory na to neustále upozorňují, že lidé, kteří pracují, musí vyjít se svým příjmem a bohužel zjišťujeme, že tomu tak vždy a všude není a je povinnost politiky, aby na to reagovala a nacházela odpovědi. My jsme v té, v té zprávě jsme, uh, jsme zohlednili i iniciativy oznámené komisařem Schmidtem, uh, aby tedy bylo možné zaujmout stanovisko již v záležitostem, jako je minimální mzda a podobně. To jsou témata, ke kterým je velice mnoho pozměvacích návrhů, ale již na tom prvním setkání stínových zpravodajů jsem měla dojem, že kolegové, s kterými společně pracujeme na této zprávě, že mají velmi dobrou vůli najít kompromis, abychom jako parlament a jako výbor chtěli upozornit na určité stanovisko vůči návrhům komise. A já jsem velice optimistická po tom setkání, které jsme měli, že se nám podaří ještě 1. října tady ve výboru to odhlasovat a schválit tuto zprávu. Já si myslím, že je teď skutečně ten správný čas, kdy hovořit o tomto tématu, o snižování nerov, nerovností a také o tom, co znamená chudoba pracujících pro řadu lidí. A těším se na připomínky kolegyň a kolegů kteří předložili tu řadu pozměvacích návrhů a také se těším na další setkání, řekněme, za kulisami u setkání stínových zpravodajů. Děkuji. Ano, děkuji mnohokrát a nyní stínový zpravodajové, nejprve pan Zdechovský, prosím. Děkuji, paní předsedající. Děkuji i paní zpravodajce. Já už jsem několikrát zmiňoval v Evropském parlamentu, že původní zpráva byla napsána velmi dobře a z mého pohledu e, potřebovala pouze malé úpravy. Na to jsem i paní zpravodajku několikrát upozorňoval. Všichni se eh, shodneme na tom, že chudoba pracujících, ale i rodin, které vlastně dneska covidem nejvíc trpí, prostě tento problém ještě daleko více prohloubí. A já osobně vítám diskuzi na toto téma, ale pro mě je strašně důležité, abychom v té diskuzi byli co nejvíc věcní. Nejenom u této zprávy, ale i u mnoho dalších, které jsme v M+, v poslední době měli, vidím to, že zprávy se zbytečně nafouknou do úplně jiné podoby, než byl jejich původní smysl. Jedna, eh, jednak pak v mnoha případech nadbytečně opakují věci, kterými se zabývají jiné zprávy, nebo de, nejsou v dané problematice relevantní. A strávíme desítky hodin vyjednáváním výsledného textu a přitom mnohdy eh, utíkáme od samotného jádra. Sama jste se podivovala nad tím, že tam je 400 pozměňovacích eh, návrhů. Většina těch pozměňovacích návrhů ale vůbec nejsou k této zprávě. Většina pozměňovacích eh, návrhů jsou absolutně k jinému tématu. A my se dohadujeme na, čtyřech, eh, na dvou technických mítincích opravdu o věcech, jestli tam mají patřit nebo ne, eh, nemají. Já osobně si myslím, že bychom neměli slovíčkařit nad tím, jestli Rómové jsou nejvíce postihnutou nebo druhou nejvíce postiženou skupinou. Stejně tak nad tím, jestli osoby se zdravotním postižením zmíníme v textu třikrát, nebo pětkrát, nebo sedmkrát. Čím pomůžeme těmto osobám? Ničím. Já si myslím, že je potřeba stavět tyto texty daleko pružněji a pomáhat vlastně Romům i postiženým vlastně v praktické rovině a ne v textu obecných deklarací. Já si myslím, že nikdo mě nemůže obvinit v této sněmovně, v tomto zákonodárném sboru, že bych někdy byl proti Romům nebo proti postižení. Ba naopak, jsem ten, který vlastně zpracoval, si myslím, zprávu, která byla, nebo stanovisko k zprávě o situaci Romů a opakovaně se snažím pomáhat postiženým. Podporuji je, navštěvuji je a podporuji jejich projekty, ale občas mám pocit, že prostě místo toho, abychom se zabývali smysluplnými věcmi, tak prostě tam nahážeme od jak se říká v České republice, od Šumavy k Tatrám. Prostě od Atlantického oceánu až po Rusko. Všechno, co prostě máme na srdci. Každopádně jsem rád, že na klíčových věcech jsme schopni nalézt kompromis a chtěl bych poděkovat eh, paní zpravodajce, za to, že eh, posloucháme názory a snaží se v některých věcech víc vstříc a já doufám, že eh, opravdu tato zpráva bude takovým mementom morim do budoucna a že budeme se snažit o konstruktivní dialog a i ostatní kolegové budu se těšit s nima na věcnou spolupráci. Thank you very much, Mrs. Uh, most what you said. Děkuji mnohokrát, pane Zdechovský. Já souhlasím s většinou z toho, co jste říkal. Určitě hodně tady diskutujeme třeba o vyvážení pracovního a soukromého života nebo právo na odpojení a naši sam, lidé v sekretariátu vůbec tato základní práva nemají. Ta, ti se nemohou odpojit, protože pracují po nocích a nemají vůbec e, žádné právo na to, aby byli se svou rodinou a, a pracují přitom pro nás. Takže to je velice palčivý problém, budeme o tom diskutovat eh, na koordinátorech, ale souhlasím s tím, co jste říkal. Prostě je tady spousta spousta slov, ale to, co potřebujeme, jsou činy, ne slova. Nyní paní Wind za SAD, prosím. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěla nejprve eh, poděkovat paní zpravodajce a jejímu celému týmu Empl za tuto zprávu. Určitě bylo velice obtížné to všechno eh, stihnout, svolat stínové zpravodaje, pracovat na těch technických jednáních, stihnout lhůty. Doufám, že teď už to bude jednodušší. My stále ještě pracujeme na preambuli, ještě nás čeká eh, hodně dlouho eh, času, než tu zprávu dokončíme, takže nemohu ještě hovořit o konkrétní obsahu. Chtěla bych ale eh, říci, že jsme velice eh, eh, spokojeni s těmi kompromisy. Myslíme si v SAD, že naše návrhy byly dobře začleněny a sdílíme Eh, také obecný názor paní zpravodajky, pokud jde o chudobu pracujících. Mně by se eh, bylo více líbilo mít eh, tam v té preambuli více odkazů na evropské číslo sociálního zabezpečení. A doufám, že se to tam tedy nějak více projeví. Děkuji teď paní Alieva Vili za hryňu. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, vážená Özlem, vážení kolegové, já bych ráda poděkovala paní zpravodajce za její práci a za snahu o inkluzivitu a děkuji také sekretariátu. Jak jste říkala, paní předsedkyně, oni nespí, protože mají eh, příliš mnoho práce. Eh, boj proti chudobě pracujících je prioritou všech z nás a projevuje se to také tím velkým počtem pozměňovacích návrhů, které byly předloženy. Eh, Renew Europe také předložila řada návrhů, jejich cílem je dosáhnout vyváženějšího textu, ale zaměřit se na více různých řešení a politických strategií, které budou nezbytné pro řešení chodoby pracujících. Měli bychom uznat, že Evropská unie má jeden z nejlepších systémů sociálního zabezpečení, ale zároveň bychom eh, měli uznat, že se musíme přizpůsobovat změnám Eh, které eh, probíhají, ať jde o digitalizaci nebo o eh, změny pracovních vzorců. Již na stínovém zasedání stínových zpravodajů jsem říkala, že podle mého názoru začlenění minimálních mest důchodů a povinného kolektivního eh, vyjednávání není tím konečným eh, řešením tohoto problému. Já bych chtěla, aby to řešení bylo komplexnější. Musíme se více eh, věnovat hospodářské a sociální konvergenci, snahy zlepšit přístup ke vzdělávání, k odborné přípravě a také zajistit dostupné a kvalitní služby, jako je péče o děti a skutečná sociální ochrana pro potřebné. Domnívám se, že při předkládání statistických údajů bychom měli být objektivnější a neměli bychom e, zmiňovat pouze negativní statistiky. Proto bych ráda požádala o objektivní analýzu a také vyváženou a jasnou prezentaci statistických informací. Také bych ráda, abychom jasně eh, rozlišovali atypickou práci a nejistou práci, protože často jsou tam vlastně zmiňovány, jako by to bylo totéž. Dále je pro mě velice důležité, abychom se vyhnuli eh, směšování evropských a národních pravomocí. Eh, nyní v řadě těch pozměňovacích návrhů tomu, to tak, tomu tak totiž je. Proto bych ráda požádala paní zpravodajku, aby byla opravdu velice pečlivá, až bude připravovat eh, kompromisy které se týkají kolektivního vyjednávání veřejných zakázek a minimální mzdy. Také bych preferovala, eh, pokud eh, eh, bychom jaksi nepředjímali budoucí vyjednávání, například ta o platformové práci nebo evropském rámci pro minimální mzdy, protože tam ta práce stále probíhá. Děkuji ještě jednou za dosud odvedenou práci a těším se na další spolupráci na tomto důležitém tématu. Děkuji. Chtěla bych nyní eh, požádat eh, stínové zpravodaje, aby dodržovali dvouminutový řečnický čas eh, paní Bilde za ID. Není tady? A tam, tamhle jste. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, určitě bychom tomu všemu rádi eh, věřili, ale myslíme si, že práce na finalizaci toho textu je nadarmo. My jsme již na schůzích zmiňovali, že bychom neměli dávat specifické místo Romům v obecném textu, který se týká nerovnosti a chudoby pracujících v Evropské unii. Nemůžeme to připodobňovat eh, eh, jaksi, jaksi v našich městech, na našich ulicích je e, jiná situace. Zelení a extrémní levice tam stále více e, přidávají také migranty. My ale protestujeme proti tomu, aby se to takto používalo, protože Eh, to je třeba rozlišovat migranty a uprchlíky. Uprchlíci mají právo na azyl, pak jsou to osoby, pak jsou to ekonomičtí eh, přistěhovalci a pak jsou to eh, nelegálně pobývající osoby a máme právní opatření, jak řešit problematiku všech těchto kategorií. Pokud jde o nezaměstnanost nebo o ta nejistá pracovní místa, to se týká i vysoce vzdělaných lidí, my na to opozorňujeme již celé roky, ale v podstatě e, je e, třeba skutečně e, hledat taková řešení, která budou skutečně fungovat i v praxi. A Tomu by se měla přizpůsobit také činnost komise při vyjednávání bilaterálních obchodních eh, smluv. Myslíme si, že ten text obsahuje pouze jakási zbožná přání. Ta současná eh, krize vede k tomu, že se nemůžeme omezovat pouze na jakési politikaření, na to, že budeme do těch textů eh, dávat eh, tu a tam něco o rovnosti a o migrantech. Nesmíme zde vytvářet iluze, které neexistují. Je třeba, abychom hovořili upřímně, selským rozumem, abychom to brali a aby ta slova odrážela realitu realitu. Děkuji. Děkuji nyní paní Langenzípen. Tak, teď doufám, že mě slyšíte. Ještě minutku přerušuje paní předsedkyně. Mohla byste si tu kameru trošičku posunout, aby jsme, abychom vás viděli, abychom vám viděli na obličej? Děkuji. Fine, thank you. Okay. Já tedy začnu od začátku. Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, už eh, jsme opravdu eh, skoro zvyklí na té obrovská čísla těch pozměňovacích návrhů, ale jdeme, jdeme plnou rychlostí a doufáme, že je zde prostor pro kvalitní kompromisní návrhy. Naše cíle máme stejné. Samozřejmě chceme efektivní nástroj, jak vykořenit chudobu, chceme právně závazný nástroj, který zaručí mzdu, která stačí na živobytí a která zabrání tomu, aby e, se pracující lidé a rodiny e, nedostávali do, chodby, e, do, do chudoby, aby tedy zde byl důstojný život. Potřebujeme směrnici pro celou Evropskou unii o minimálním příjmu Chceme zdůraznit specifickou situaci osob se zdravotním postižením a potřebujeme tam eh, také číselné údaje a eh, musíme osoby s zdravotním postižením jsou systematicky eh, jaksi vyčlenováni z toho pracovního trhu, pracují v nějakých chráněných dílnách, ale často pracují bez nějakých práv nebo ochrany. Potřebujeme také chránit různé znevýhodněné sociální skupiny nebo osoby, eh, které jsou v různých eh, skupinách, třeba ženy nebo eh, osoby z romské komunity, protože ti, ty, ty, ty, ty jsou často v nějakých vlastně pracovních místech, které jsou v těch, která jsou velice nejistá. Takže teď v kontextu krize žádáme komisi, aby chránila pracující, aby pomohla všem, aby tam byla, byla i finanční podpora, aby lidem, aby lidé mohli z, z, nadále pracovat, uh, a aby byli chráněni také třeba i OSVČ nebo lidé v různých netypických pracovních uvazcích, eh, eh, Také žádáme členské státy, aby chránili své pracující. Doufám, že zpravodajka i stínový zpravodajové podpoří tyto naše společné cíle. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Rafalská je přítomná. Děkuji za slovo. Chudoba, které, chudoba nezaměstnaných nebo chudoba lidí, kteří nemohou pracovat, to snad lze nějak jaksi vysvětlit, ale situace, kdy lidé pracují a stejně žijí v chudobě, to je naprosto nepřijatelné. A proto zde také dnes eh, hoří tato debata. Od začátku této pandemie jsme svědky toho, že ta situace dopadá na, eh, na různé, že vzbuzuje různé problémy. Musíme zde mít eh, tu záruku eh, pro děti, musíme podpořit rodiny s dětmi, rodiče. Já nestílím názor, že se nám podaří sepsat nějaký vynikající recept, jak tu situaci vyřešit tím, že tam dáme minimální mzdu nebo nějaké kolektivní eh, smlouvy a tak dále, že myslím si, že nevyřešíme celou tu situaci, která se týká těch nízkopříjmových skupin a chudoby pracujících. Myslím si, že bychom se neměli jak selhát do kapsy. Eh, bylo předloženo 480 pozměňovacích návrhů a eh, chtěla bych vlastně zopakovat trošku to, co říkal pan Stechovský. Někdy ztratíme ze zřetele vlastně tu hlavní myšlenku toho textu. My tady popisujeme všechny ty věci, ale nehledáme řešení. Chtěla bych také spíše text, který by byl orientován na to, co se má dělat, na, na to, jaké máme úkoly, jakou práci máme udělat. Protože pokud pouze sepíšeme všechno, všechno, co je problematické, tak jak si pak pro stromy neuvidíme les. Takže plus ještě ten obrovský počet pozměňovacích návrhů. E, já mám pocit, že také v tom textu některé skupiny stigmatizujeme, některé skupiny o, onálepkujeme, jako že to jsou ty skupiny, které jsou vždycky chudé. A to nevím, jestli ti lidé jsou s tím spokojeni, že řekneme, ano, tato skupina, to jsou ti chudí, vyloučení, často nezaměstnaní. Mm, já si myslím, že bychom to měli na paměti, že vlastně některé skupiny vlastně můžeme diskriminovat tím, že na ně e, upřeme pozornost v tom dokumentu. 480 pozměňovacích návrhů podle mého názoru není důkazem toho, že jsme nějak strašně moc kreativní, ale spíše toho, že se do toho textu snažíme nadspat úplně všechno. Omlouvám se, že mluvím možná příliš zdlouhavě, ale ještě jednou zopakuji, že zpravodajka potom bude mít obrovskou práci probrat se všemi těmi pozměňovacími návrhy a budeme muset mít další a další technické schůzky stínových zpravodajů. Děkuji. Poslední ještě paní Rondinelli a pak pan Koša. Paní Rondenali, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, za to, že jste připomněla, že těch 480 pozměňovacích návrhů ukazuje, jak problém chudoby pracujících a sociální nerovnosti je eh, tématem, které pocitujeme všichni, ale ta řešení, eh, nebo návrh, jak to řešit, eh, v tom se velice lišíme. Já bych chtěla říci, že v podstatě je patrně o jednu z největších eh, sociálních nespravedlností, kterou se nám v Evropské unii podařilo za posledních deset let vytvořit kvůli sociálnímu eh, dumpingu, úsporným škrtům, kvůli delokalizaci a v podstatě se zde legitimizuje eh, celá eh, řada eh, politických strategií, které způsobí nakonec pouze to, že se lidé jaksi distancují od toho evropského projektu. Také ta chudoba pracujících není rozmístěna rovnoměrně na celém evropském území ale je to tedy pouze někde a to stále více přispívá k tomu, že se prohlubují ty rozdíly mezi evropskými oblastmi či regiony. V Evropské unii se to týká jednoho pracujícího z šesti a paní Ursula von der Leyen eh, nehovořila si přímo o chudobě pracujících, eh, zde souhlasím s paní zpravodajkou a myslím si, že v této zprávě bychom měli mít odvahu eh, zaměřit se Eh, také na ta budoucí jednání Evropské unie, například jednání o směrnici o minimální mzdě. Také by se mělo spustit jednání o právní úpravě k harmonizaci eh, systému sociálního zabezpečení. A eh, samozřejmě, že Odstranění chudoby je podmínkou aktivního občanství, začlenění do společnosti, Eh, tvorby rodiny a myslím si, že skutečně tato zpráva je historickou příležitostí, jak může Evropský parlament říci lidem, že pracující eh, si jsou eh, všichni jaksi podobní, ve svých právech i povinnostech a neměli bychom je rozlišovat na kategorii A a B. The... Mnohokrát děkuji. Nyní musím oznámit konec hlasování. A Poslední v této diskuzi bude pan Koša. Prosím, máte slovo. Já zde pracuji 10 let, takže ti, kteří zde jste 10 let, mě znáte a víte, že chci, aby naše zprávy byly založené na faktech, ať už to jsou zprávy z vlastní iniciativy nebo legislativní zprávy, tam není v tomto ohledu mezi nimi rozdíl. Nikdy jsem nemohl podpořit pozměňovací návrhy, které nejdou daným směrem. Takže si myslím, že musím říci něco o pozměňovacím návrhu 260, kteří, který říká, že postižení pracovníci, kteří pracují na speciálních pracovištích, nejsou uznávány jako zaměstnanci nebo jejich mzda je nějak snížena. To si myslím, že jsou velice závažná tvrzení a chtěl bych vidět faktické důkazy, které podporují tato tvrzení. Myslím, že musíte skutečně hovořit o faktech. Lidé, kteří žijí s postižením, si zaslouží naši ochranu, ale ti, kteří bojují za práva lidí se zdravotním postižením, o tomto jevu neslyšeli. Určitě ne, alespoň v Maďarsku. Já souhlasím s tím, co napsala paní Langenzípen v pozměňovacím návrhu 280, kde říká, že pomáhat pracovníkům se zdravotním postižením, že to pomáhá lidem, aby byli schopni najít pracovní místa na otevřeném trhu, sociální zabezpečení, minimální mzda a zákaz diskriminace. To jsou věci, pro které musíme vytvořit právní rámec. To je ten směr, který musíme jít ale čeho bychom se měli zdržet, je, abychom se navzájem nějak obvinovali. A já nejsem první v této rozpravě, který říká, že potřebujeme, aby tato zpráva byla založena na faktech a musí ukazovat řešení pro členské státy. Ano, všechny naše zprávy a všechno, co děláme, by mělo být založeno na